Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che è arrivato in commissione. Dobře, takže poděkujeme panu komisaři Tajanimu, který už mezi nás dorazil. Má malinké spoždění. Vzhledem k jeho povinnostem. I my máme občas takové problémy, takže mu poděkujeme, že mezi nás přišel. a pokusíme se ušetřit trošku času tím, že mu okamžitě předáme slovo. Paní Grostet chtěla nejprve slovo? Ne. Potom, dobře. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji, milá Amálie. Paní předsedkyně, já se omlouvám za spoždění. ale dnes toho mám opravdu hodně. A týká se to vlastně i věcí, které zajímají i vás. Komisaři odpovědní za vnitřní trh za předsednictví eh, předsedy Barosa se dnes 8 hodin sešli a potom na zasedání kolegia jsme schválili dokument, A v má, komise má taky zítra volno, je to Schumannův den. Nicméně mluvili jsme hodně o růstu, o tom, že je nutné přehodnotit průmyslovou politiku. Hodně jsme mluvili o přístupu malých a středních podniků k úvěrům. A samozřejmě pan předseda také oznámil projektové dluhopisy a také to, že Evropská investiční banka bude vydávat tyto dluhopisy. A 16. bude schůzka komisaře, který má na starosti růst. A také je třeba připravit zasedání kolegia 30. května, kdy komise bude schvalovat politiku pro růst. A to bude těsně před mimořádným zasedáním rady 23. a Rozhodli jsme se tedy, že budeme se snažit o prohloubení hospodářského růstu a také prostřednictvím eh, průmyslové politiky a podporou malých a středně velkých eh, podniků. Ty diskuze, které eh, v této oblasti povedeme, by měly zahrnovat opatření na podpoření růstu, včetně vytváření pracovních míst, a to tím, že se budeme snažit zlepšit podmínky pro evropský průmysl. A já jsem požádal naše generální ředitelství, jak víte, my teď máme nového generálního ředitele, pana Krespo, který Eh, se kterým, se kterým jste se určitě už eh, setkali. Toho jsem tedy požádal, aby eh, se pustil do práce a začal definovat priority pro náš příští no, pro náš pracovní program v příštím období. Oživení hospodářského růstu je o to důležitější, že je potřeba zohlednit také ty, ta, ty nedávné hospodářské údaje. Došlo k poklesu celoevropského HDP o minus A pravděpodobně tento trend potrvá až do konce tohoto roku, možná i e, bude pokračovat na začátku roku příštího. Stejně tak indexy spotřebitelské důvěry a důvěry podniků procházejí e, sestupnou, e, sestupným trendem a nepříliš uspokojivé jsou údaje o zaměstnanosti. A podle údajů Evropské centrální banky by nezaměstnanost eh, měla být přibližně 11 eh, v eurozóně, což je od zavedení evropské měny nejhorší výsledek. A my tedy musíme přijmout rozhodnutí, která eh, tento trend zvrátí, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské, abychom vytvořili podmínky pro udržitelný hospodářský růst. V Bruselu a v evropských hlavních městech teď se velmi zintenzivněla práce na tom, jak se této výzvě postavit a tento týden jsem eh, osobně byl svědkem toho, že ten požadavek hospodářského růstu eh, eh, sdílí prakticky všude, v Jirsku, ve Španělsku, kde jsem byl, jsem se setkal s premiéry a hovořil jsem o s nimi o těchto otázkách, stejně tak jsem se setkal se zástupci reálné ekonomiky a všichni mi říkají eh, stejnou věc, tedy že je potřeba zaměřit své úsilí a maximální míře na eh, hospodářský růst, jinak ty, eh, ta úsporná politika, které tyto vlády velmi odvážně provádějí, nejsou dostatečné pro to, aby umožnili jejich zemím se dostat z krize. Kromě toho jsem se v tomto týdnu setkal také s kancelářkou Merklovou, a s mm, vicekancléřem Resslerem. A myslím, že v Německu si uvědomují to, že nadměrné zadlužení některých států eh, velmi se souvisí s nedostatečnou konkurenceschopností, která se musí zlepšit, chceme-li nastartovat hospodářský eh, růst. A proto nemůžeme také dále otálet vzhledem i k volebním výsledkům z minulého víkendu v několika zemích. Myslím, že voliči eh, vyslali poměrně jasný signál, ať už to bylo v Francii, v Řecku, v Německu nebo v Itálii. Přestože samozřejmě ty niance v tom signálu eh, se od sebe lišily, ale myslím, že můžeme konstatovat, že evropský volič je nespokojený s dosavadní politikou, kterou vlády provádějí. Případně neúplně chápe dopady a, a důvody, které k této politici, eh, politice vedly. Případně musíme naslouchat hlasu eh, voličů a my se budeme snažit o to, abychom co nejvíce podpořili růst reálné ekonomiky. Já osobně si myslím, a myslím, že tento názor dílí i většina komisařů, že bychom měli eh, zvednout souhozenou rukavici a to prostřednictvím různých iniciativ, které by měly naplnit již přijatá rozhodnutí a vyhovět eh, současně požadavkům občanů já chci doprovázet přechod k třetí průmyslové revoluci, eh, ve které by Evropa měla hrát průkopnickou roli. Víme, že ta první průmyslová revoluce spočívala ve využití páry, druhá byla revoluce spojená s využíváním ropy a nyní se dostáváme do okamžiku, kdy musíme začít hledat nové řešení a nový, novou revoluci. Musíme si také uvědomit, že ještě pořád roste počet obyvatel na světě. V roce 2030 bude spotřeba energii dvojnásobná v porovnání eh, s dnešní, a to se týká jak plynu, tak ropy. A přitom dovoz eh, z třetích zemí do Evropy představuje 80 až 90 těchto základních energetických surovin. Kromě toho tady máme sektor dopravy a do roku 2030 by měl vzrůst počet automobilů na silnicích z 800 milionů na 1,6 miliardy. A proto bychom si měli položit eh, otázku, jestli můžeme pokračovat stejným způsobem jako dosud, tedy za využití těch současných eh, technologií. A to pojď na to je samozřejmě, že ne. Ale eh, otázka je, co bude představovat jádro té třetí promyslové revoluce. Podle mě to budou inovace, znalosti a účinné využívání nebo udržitelné využívání zdrojů, které máme k dispozici. Ten proces byl už do určité míry zahájen, ale pokud nezintenzivníme naše úsilí v tomto směru, tak za to jednou zaplatíme velmi vysokou cenu v podobě ztráty konkurenceschopnosti pracovních míst a e, kromě toho to povede k erozi průmyslové báze e, v Evropě. A o to jsme také hovořili na konferenci Mission Growth. Budeme hovořit, pardon, 29. Eh, května. Eh, této konference se zúčastní ministři průmyslu, vaši eh, zástupci, vaše předsedkyně, paní Sartory, ale také zástupci velkých podniků a potom i známý sociolog Jeremy Rifkin, který bude tuto konferenci monitorovat. A tématem by měla být nová průmyslová politika. A my máme v úmyslu tam prezentovat hlavní zásady této politiky, kterou potom podrobně chceme představit na podzim. Myslíme si, že v Evropě máme potřeby hledat, potřebu hledat nové zdroje růstu a snažit se, aby ten růst byl dlouhodobě udržitelný. Samozřejmě, že to se musí opírat o účinné využívání zdrojů a redukování odpadů. A hlavní jádro této politiky se tedy bude týkat využívání energií. Půjde tady o příspě, přístup k úvěrům, dopad globalizace a průmyslové inovace. A v tomto kontextu eh, jsou tady ještě dva průmyslové sektory, které jsou eh, zásadní pro naplnění těchto cílů a já bych se o nich chtěl zmínit podrobněji. Je to námořní doprava, to je sektor, který prochází eh, obrovskou eh, krizí a ta bude asi ještě pár let eh, trvat. A jak jsem říkal také už na, při našem posledním setkání, my se teď snažíme revidovat strategii leadership. Chceme se zajistit přežití tohoto strategického sektoru a chceme ho podpořit v tom, aby využil příležitosti, které nabízejí nové trhy a nové technologie. A doufám, že koordinační skupina brzy, tedy na podzim, předloží svou první zprávu, kde se bude hovořit o tom, jak co nejlépe tomuto sektoru pomoci a eh, doufáme, že to vyvrší, to bude završeno přijetím nové strategie leadership, která eh, bude platit do roku 2020. A další sektor je sektor výroby automobilů máme program CARS 21, který eh, funguje od roku 2010. Já jsem ho spustil hned, když jsem se ujal své funkce komisaře pro dopravu. A když v rámci této iniciativy jsme se rozhodli, že bude potřeba konat pravidelná setkání a jedno z nich se bude konat v červnu A tady chceme hovořit o nové strategii, která byl doprovázena konkrétním akčním plánem pro to, aby eh, tento automobilový sektor fungoval co nejlépe. Ta zpráva bude k dispozici na podzim tohoto roku. Já jsem se také na konci loňského roku setkal, na, pardon, na konci minulého týdne setkal s Ulrichem Eklmanem, který je zástupcem Evropské federace výrobců automobilových automobilů a Sergem Markione, který je prezidentem asociace ACEA. Zde tak jsem se eh, setkal s zástupci firmy Fiat a hovořili jsme spolu o tom, co by mělo být eh, obsahem tohoto akčního plánu. Jsou tady eh, tři klíčové body, na kterých chceme dále pracovat, abychom posílili konkurenceschopnost automobilového sektoru v Evropě. Hlavně je to technologický leadership evropského průmyslu, který chceme podpořit pomocí eh, inovacím a mobilitě, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. A v příštím finančním výhledu chceme prostřednictvím této strategie také eh, více investovat do sedmého rámcového programu. Chceme, aby eh, existovala inteligentní eh, regulace v této oblasti. Chceme, abychom byli co nejvíce zaměřeni na plnění cílů, které si stanovíme bez toho, abychom vytvářeli zbytečné náklady. Dále jde o industrializaci eh, našich podniků, tak abychom mohli eh, aby mohli plnit eh, globální standardy a je bylo lepší, snažší je udávat na globálních trzích. Víme, že průmysl všude prochází radikální proměnou s tím, jak vznikají neustále nové techniky, biotechnologie, informační technologie, genetické technologie, to všechno má obrovský dopad také například na robotiku, na průzkum vesmíru, na recyklaci a na využívání surovin. To všechno má obrovský dopad na tradiční sektory průmyslu, na chemický průmysl, na potravinářský průmysl, dopravu a tak dále. A my chceme tento proces urychlit do roku 2020. Máme program Horizon 2020 o kterém teď tady hovořit nechci, spíše bych se chtěl eh, zaměřit na ty sektory, které spadají do mé kompetence. které by měly být součástí naší eh, společné strategie. Jsou to Key Enabling Technologies a v rámci nich eh, tři sektory, o které máme obzvláštní Eh, zájem eh, v, tomto, v rámci tohoto, této strategie. Díky těmto technologiím eh, bychom mohli vytvořit až milion, milion nových pracovních míst, zejména prostřednictvím tzv. zelených technologií. A já bych chtěl oznámit, že brzy předložíme sdělení k tomuto tématu a sice do konce léta. Jaké to jsou tyto technologie? Jsou to velmi moderní technologie, například nanotechnologie, fotonické eh, technologie. Určitě už eh, jste o nich hovořili i eh, při práci na tomto výboru a my si myslíme, že díky těchto technologiím bychom mohli během tří let zvýšit obrat 650 miliard na 1 bilion eh, euro. A kromě toho chceme také usnadnit eh, přístup malých a středně velkých podniků eh, k těmto technologiím, protože víme, že to jsou technologie, které mají obrovský potenciál a chceme, aby ty nově vznikající technologie a aplikace byly co nejrychleji uváděny na trh. Takže společně budeme pracovat na tom, abychom usnadnili přístup k výsledkům aplikovaného výzkumu. Další důležité téma, která by si myslím, eh, které by si myslím mohlo zajímat váš výbor, jsou suroviny a jejich využívání. My jsme spustili inovační partnerství v oblasti surovin, zejména se to týká Eh, účinného využívání surovin a recyklace. A velmi brzy pojedu také do Spojených států, abych tam začal jednat s našimi partnery o těchto estetických otázkách, protože to jsou velmi důležité otázky. Pan Butik, Butikhofer, který je zpravodajem parlamentu k této otázce určitě ví, o čem hovořím. Potom je to eh, politika Vesmírná politika. Eh, víte, že tady probíhá několik iniciativ. Eh, jde například o navigační systémy prostřednictvím vesmírných technologií. Dále jde o meteorologické služby a sledování meteoritu. To jsou všechno věci, které se velmi rychle. Potom máme projekt Galileo. Uvědomuji si, že uh, už hovořím uh, relativně dlouho, ale musíte si uvědomit, že do mých kompetencí spadá celá řada velmi důležitých sektorů, ve kterých se odehrává řada věcí a já jsem vám chtěl podat co nejobšírnější informace. 28. září tohoto roku se bude konat eh, druhá eh, velká událost v rámci projektu Galileo. Eh, půjde o pouštění druhé vlny satelitu a chceme velmi brzy aktivovat celou řadu dalších služeb, abychom měli kompletní konstelaci k dispozici do konce roku 2018. Víte, že ohledně toho projektu probíhá mezi komisí a radou eh, velmi živá diskuze týkající se rozpočtu. A komise navrhuje, aby služby GMS nebyly eh, předmětem tohoto eh, Eh, eh, rozpočtu, ale členské státy s tím nesouhlasí, takže teď eh, kolem toho kolem toho probíhá velmi živá diskuze. Buď dojde k navýšení evropského rozpočtu, a nebo budeme mít obrovské problémy s realizací tohoto systému. Financování máme zajištěno do druhé třetiny roku 2014 a děláme všechno, co je v našich eh, silách, abychom tento časový harmonogram dodrželi. A předtím, eh, než skončím, bych chtěl ještě upřesnit eh, několik věcí. Už bylo oznámeno, že bude předloženo sdělení týkající se revize směrnice REACH. V současnosti studujeme těch pět prvních let platnosti této směrnice na základě údajů, které nám přiložily členské státy a které prováděla agentura pro eh, REACH. A poté budou k dispozici, eh, poté budou k dispozici hodnocení, včetně hodnocení na inovace. A teď k malým a středně velkým podnikům a přístup eh, k úvěrům. Chtěl bych požádat o vaši eh, pomoc, eh, až bude zahájena diskuse o rozpočtu na tyto účely, včetně programu COSME, který je určen právě malým a středně velkým podnikům. V rámci tohoto programu se předpokládá řada iniciativ na zlepšení konkurenceschopnosti, eh, přístup k rizikovému kapitálu a jsou to věci, které nám velmi leží na srdci. Chtěl vám ještě říci, že eh, minulý eh, pátek jsme s Michelem Barnierem poslali dopis Andrému, Andreovi Enriovi, který je předsedou Evropského bankovního úřadu, kde žádáme o revizi eh, nařízení Bazilej 3 a aby přitom byly zohledněny požadavky týkající se řízení riziku malých a středních podniků. Jde o to, aby došlo ke snížení té, eh, toho příslušného ukazatele ze 75% na 50%. Díky tomu eh, potom mnohem více podniků bude mít prospěch z záruk na tyto úvěry které potřebují pro to, aby mohli inovovat a mohli se dále rozvíjet. To rozhodně nejde bez finančních zdrojů a víme, že malé a střední podniky mají velmi obtížný eh, přístup. Stejně tak zpráva Evropské centrální banky to potvrdila eh, a proto se tomu chceme věnovat. Děkuji vám za pozornost. Chtěl jsem být eh, co nejinformativnější, omlouvám se, že jsem mluvil takto dlouho, ale ta řada věcí, o kterých jsem hovořil, ukazuje, že si eh, to bereme skutečně vážně a že chceme udělat všechno pro to, abychom nastartovali hospodářský růst, protože o to jde také evropským občanům. Já vám děkuji. Bohužel teď máme 15.40 a ve 4 hodin máme začít hlasovat. Měli jsme s vámi diskutovat od 3 do 4. O slovo se hlásí 12 členů, takže já myslím, že především bychom měli uzavřít seznam řečníků. 13. 13. Takže uzavřeme seznam. A jenom se ptejte, prosím vás. Když jenom položíte otázku, tak dostaneme odpověď, jinak budu muset pana komisaře Tajanyho požádat, aby znovu přišel někdy jindy muset možná to hlasování o 10-15 minut odložit. Já doufám, že vám to nebude vadit, když se to o čtvrt hodinky spozdí. Takže v každém případě máte každý minutu a potom minutu na odpověď. Takže na každého jedna otázka. Paní Del Castillo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Já využiju jenom jednu minutu, zaměřím se na jednu konkrétní věc, protože se to týká jedné ze záležitostí, o kterých jednáme v tomto výboru a má to pro náš výbor velký význam. Je to Horizont 2020 a související programy, to znamená COSME. COSME nám umožňuje vytvořit jakýsi ekosystém, který bude příznivě nakloněný malým a středním podnikům a dá jim lepší možnosti vývoje vlastních iniciativ. A také to posílí růst. Takže se ptám na COSME, Pane komisaři, program, který předcházel Kosme, protože to není úplně to tež, zahrnoval konkrétní činnosti jako třeba implementaci a podobně. Ale v programu Kosme to zmíněno není. Takže tyto konkrétní prvky, o kterých jsem právě mluvila v Kosme, nejsou. Má se to rozvést později v jednotlivých eh, ročních pracovních programech. Tak já se ptám, Přestože ty věci tam nejsou výslovně uvedeny v programu Kosme, ale jsou součástí implementace od roku 2014, můžete nám říct, jaké činnosti se předpokládají na pomoc při implementaci programu Kosme? Děkuji, pane komisaři, vy máte velké portfolio. A na to člověk potřebuje, eh, aby mohl zareagovat na celé. Takže já se omezím jenom na jednu otázku. Nejdříve kompliment, ale eh, děkuji, eh, že se změnil, zmínil německé volby, tedy francouzské volby a v reakci v Německu. Jsem rád, že německá kancléřka asi teď také bude vzpomínat na růst z toho stabilitu, paktu stability a růstu. A já se ptám na strategii růstu. Vy jste říkal, že Eh, některé věci se vedou mimo rozpočet, víte, jak se k tomu staví parlament, ale eh, jak chcete zajistit, aby měl parlament také eh, spolurozhodovací pravomoci při provádění programu? Já bych si přál, stejně jako kdykoliv předtím, protože pokud vím, že ne všechny členské státy stojí za GMS. A pokud chtějí některé členské státy provádět toto, tak eh, se to bude buď muset dělat podel, podle modelu ELSA nebo eh, podle modelu společenství, ale musíme se do toho aktivně pustit. Co tomu říkáte? Anders Dotter. Tak, ordföranden, för ordet. Um, ehm, två... Mnohokrát děkuji za slovo. Já mám dvě otázky. Dvě otázky na pana komisaře. V roce 2009 komise zadala studii, ze které vyplynulo, že velice důležité na podporu inovací jsou normy. Týká se to především technologického sektoru. Ale pořád ještě máme problém s přístupem k normám. Zabýváme se totiž spíš zpracováním norem než uplatňováním norm. Mě by zajímalo, jestli komise chystá nějaké projekty, třeba v rámci programu COSME, aby se zajistilo, že malé a střední podmínky budou mít přístup k normám a budou je moct využít. A moje druhá otázka se týká jednotného patentu. Hodně lidí kritizovalo skutečnost, že současná verze by mohla postavit malé a střední podniky do nevýhodné situace. A zase komise má studii, která ukazuje, že ve vysoce technologických oblastech by tento patent mohl být problém. Děkuji, pane komisaři. Já jsem několikrát slyšela stížnosti od malých a středních podniků v našem regionu, že dochází k velkým spožděním s platbami od komise, když se podniky účastní projektu EU. A komise to neřeší ve svém návrhu programu Horizon 2020 nebo Kosme. Jaká opatření přijímáte vy k řešení těchto problémů? Někdy se to týká správní struktury, někdy často dochází k duplikaci žádostí o informace nebo dokumentaci, nebo dochází k nesprávné distribuci prostředků mezi jednotlivé účastníky. A není jasné, kdo za co nese odpovědnost nebo ke komu si stěžovat. Já uvažuji o tom, že předložím pozměňovací návrhy k tomu, jak by pracovníci komise měli takovéto věci řešit v rámci těchto programů. Co s tím děláte vy? Děkuji, pan Elmer. Paní předsedkyně, já bych se rád pana komisaře zeptal, jestli to, že se najednou mluví o růstu, neznamená, že panikaříme a je to reakce na nedávné volby ve Francii a v Řecku. A můžu se zeptat, jestli má pan komisař nějakou realistickou představu o tom, jak ten problém řešit, protože se zdá, že jste schopni přijít jenom s tím, že vynaložíme víc peněz. Říkáte, že musíme navýšit rozpočet, ale vy ty peníze nemáte. Evropa prostě peníze nemá. Evropa má dluhy. Zdá se, že vy vůbec nechápete, jaký je důvod pro ztrátu konkurenceschopnosti v Evropě. A tím důvodem je nadměrná regulace a nadměrné zdanění. To jen pro začátek. Vy mluvíte o inteligentní regulaci. My nepotřebujeme inteligentní regulace, potřebujeme méně regulace. Zdá se, že si nejste vědomí toho, že hlavním důvodem pro ztrátu konkurenceschopnosti ve většině států Jižní Evropy je členství v euru. Země jako Portugalsko nebo Řecko se nikdy nedostanou zpátky na globální trhy, když mají naprosto nesprávný směný kurz. Vůbec nezohledňujete ty obrovské náklady, které se pojí s naší bláznivou klimatickou politikou. Vy říkáte, že my v Evropě musíme vést třetí průmyslovou revoluci. Ale my se obtěžíme s takovými zeměmi, jako jsou Ameriky, tam mají eh, levný plyn, s Čínou a s Indií tam mají levné uhlí a snažíme se využívat velice nákladné a nespolehlivé obnovitelné zdroje. Mě z toho bolí srdce, pane komisaři, když vidím, že vy nejste schopní vidět, co musíte udělat, abyste vůbec začali řešit ten problém. Děkuji, pan Ransdorf. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo by možné vysvětlit ta opatření, která přijímá komise k urychlení té třetí průmyslové revoluce? Děkuji. Děkuji, paní Grostet. Merci beaucoup. Euh, monsieur, monsieur le commissaire. Pane komisaři, Eh, hospodářský růst nemůžete nařídit a mě trochu mrzí, že během francouzské převolební kampaně se eh, pořádně nehovořilo o konkurenceschopnosti, protože konkurenceschopnost eh, nemůžeme dosáhnout v těch státech, které jsou nadměrně zadlužené a Jinak v tom souhlasím s vámi, v tom, že malé a podniky vytvářejí zisky a pracovní místa a proto je naprosto eh, nezbytně potřebujeme. Musíme mít eh, méně regulace, eh, zajistit financování. O tom jste hovořila, mě by zajímalo, co si myslíte o mechanismu rizikového kapitálu v Evropě pro financování inovativních projektů, protože nemůžeme pořád spolehat jenom na Evropskou investiční banku. Já bych byla proto, aby existoval jednotný trh s rizikovým kapitálu na který by se mohl obracet tyto podniky, pokud potřebují se dále rozvět, eh, Jinak eh, bych byla ráda, kdybyste nám mohl eh, říct něco více ke konkurenci v oblasti vzácných kovů a zajímalo by mě, co podnikáte, aby byl zajištěn přístup těchto slovy například z Gronska. Ευχαριστώ κύριε Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα που θίξατε σχετικά με τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει η Κομισιόν σε συνδυασμό με τα... Děkuji. Já bych se chtěl eh, zeptat na to, co komise plánuje eh, v brzké době udělat a vzhledem k těm výsledkům ve volbách v Řecku a ve Francii a také v jiných zemích, myslím si, že si všichni uvědomujeme, že pokud eh, dojde k podobným eh, volbám nebo výsledkům také v jiných zemích, tak ten výsledek bude podobný, protože úsporná politika rozhodně nevede k hospodářskému růstu. Já bych byl rád, pane komisaři, kdybyste pokračoval v těch krocích, které eh, jste tady oznámil a které by eh, měly vést k vytvoření nového průmyslového modelu a aby nás eh, volební výsledky neodradily z této vytečené cesty. Grazie, Roy. Pane komisaři, já patřím k politikům, kteří eh, si váží více eh, činů než stále nových plánů. A proto bych se rád zeptal, před časem jste přišel se sdělením k průmyslové politice, které bylo velmi dobré a jedním z nejlepších návrhů bylo, aby do budoucna u všech legislativních opatření na evropské úrovni eh, se eh, zvážilo, jaké dopady to bude mít na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Kdy se tohleto bude eh, promítat do evropského práva a nezůstane to jenom na úrovni sdělení? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já souhlasím, e, že je třeba bezpodmínečně šetřit, ale to nestačí. Často e, lidé nevěří, že šetření e, samo o sobě bude stačit. Kosme je velice omezený zdroj eh, financí. A proto bych chtěla vědět, jaké další možnosti jsou pro eh, zahraniční expanzi malých a středních podniků. Docela dobrý eh, návrh tady byl v, z Nového Dilí s platformou malých a středních pokňů, podniků. Děkuji, eh, pane komisaře a děkuji, že pokazujete na všechny správné věci, to znamená eh, růst. To je ta nejdůležitější věc, eh, o kterou se musíme starat. Ono celé to spočívá v tom, že stimulace musí se stávat z konkrétních opatření. My tady slyšíme hodně o vizích a spoustu strategií, ale nevidíme mnoho konkrétních kroků. Takže vy jste říkal, že pojedete do USA, budete uzavírat dohody o surovinách. Ale jaké konkrétní výsledky očekáváte od eh, takové surovinové strategie? A potom ještě jedna věc. Já sám souhlasím a všichni budou souhlasit do zajista, že malé a střední podniky jsou životně důležité. Ale já si myslím, že je důležitý integrovaný přístup. Pokud chcete vyšší konkurenceschopnost, tak malé a střední podniky budou muset být eh, ještě něčím víc. To znamená buď inovativní, a nebo mít nějaké regionální nebo vysoce kvalitní produkty. A o to jde v programu Kosme. A poslední věc, nanotechnologie. Jedna z klíčových technologií, o kterých jste hovořil, jsou nanotechnologie. A ty potřebují dále, aby se na nich zapracovalo. Kdy to můžeme očekávat? Děkuji, pan Weber. Eh, můžu položit dvě otázky během jedné minuty. Nejprve k středně velkým, eh, malým a středně velkým podnikům. Ty jsou oběti nekalé konkurence a mají velké problémy, jak prosadit dodržování pravidel Světové obchodní organizace, protože ten proces je velmi komplikovaný a nákladný. Co můžete udělat, abyste jim usnadnil Eh, stížnosti na Světovou obchodní organizaci, se mohli stěžovat na dumping, na padělky, na nezákonné, na zákonnou státní pomoc. A druhá otázka se týká eh, vzájemnosti, reciprocity v oblasti přístupu eh, k trhům. Víme, že celá řada trhů je nám uzavřena, není to jenom čínský trh, ale platí to i pro kanadský trh. Bombardier například může sem dodávat eh, vlaky nebo metra, metro, ale my přitom nemůžeme do Kanady tyto věci vyvážet. Takže co budete dělat, abyste tuto reciprocitu zajistil? Děkuji, paní předsedkyně. Minulý eh, týden jsem byl ve Spojených Arabských Emirátech a tam je nová bezcelní zóna, kde se platí eh, nulová daň z příjmu, eh, nulová daň z příjmu právnických osob a je to mezinárodní hub, který už teď má 130 tisíc zaměstnanců. Pane komisaři, nebylo by možné, aby DG Enterprise udělal analýzu k nějakého harmonogramu, k zdanění do roku 2020, ohledně toho, jaké nejefektivnější zdanění by bylo a na podporu malých a středních podniků takové měly šanci? Já si myslím, že bychom toto neměli nechávat eh, DG Accession. Dejme, eh, myslíme si, že DG Enterprise eh, by se do toho mělo pustit, aby lidé měli šanci investovat peníze a nebavit, nebavit, nebavili se jenom o eh, úvěrech a, a potom eh, nekrachovat. Děkuji, pan Gutierrez. Paní Gutierrez, děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, děkuji, eh, že jste přišel mezi nás. Mám a několik velice konkrétních otázek. Jsem si plně vědoma mimořádných snah, které jsou tady na, eh, nakladeny na kvůli eh, malým a středním podnikům a mm, jejich podpoře v oblasti eh, tvořivého průmyslu a digitální technologií. Ale ty nabídky, které jsou vydávány, vždycky zaměřují se na veřejné subjekty a to je tak trochu iluzorní, protože víme, že státní úředníci si budou vyžad, vydělávat pořád stejně, ať už se budou účastnit malé a střední podniky nebo ne. A za druhé, mm, dokážete si představit, jakým způsobem bychom se zbavili neustálé přítomnosti veřejných subjektů eh, v eh, nabídkových řízeních zaměřených na malé a střední podniky? A potom k malým a středním podnikům je možnost nějak zvýraznit ty malé. Protože často víme, že velké firmy eh, si najdou jako, zajímavé jako subdodavatele malé a střední podniky, ale ty, jsou nik, ty nejsou nikdy nikde uvedeny. Nemohou se potom dostat na trh. Bylo by možné, nebo dokonce povinné, když velká firma eh, si vezme jako subdodavatele malý a střední podnik, aby jejich, jeho přítomnost na inovací byla lépe uh, zobrazeno? Děkuji. Tak, co jsme slyšeli otázky a pan komisař dostává pět minut a potom začneme hlasovat. Pan komisař. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za všechny dotazy. A začnu s dotazem od pana Helmra. Tady zdůraznil, že komise to udělala málo pro růst a že se probudila teprve nedávno. Já bych rád panu Helmovi připomněl, že pokud jde o růst, Posloucháte mě, pane Hamře? Tak zeptal jsem se. Tak já jsem chtěl odpovědět panu Hamrovi, protože obvinil komisi, že eh, se probudila jenom po eh, volbách. A já se eh, Rusem zabývám od začátku svého mandámu a právě k vám jsem jel do eh, v Británii a setkal jsem se s konzervativní vládou hned na začátku svého mandátu. Studovali jsme eh, tam koncepční eh, dokumenty k růstu s konzervativní vládou. O pět týdnů později jsem se setkal v Buckinghamské paláci s vévodou z Yorku a, a s, s ministrem a se zástupci britského průmyslu. Hovořili jsme tam o důležitosti růstu a kosmického průmyslu pro, a dokonce i eh, ne, ne, vláda její výsosti, ale i celá královská rodina vesmírnému průmyslu přidává, tedy přikládá velkou důležitost a budeme mít velmi důležitou akci po eh, spuštění Galea, který, eh, která se bude týkat používání služeb Galea, tak abychom podpořili růst. Takže já jsem se probudil o trochu dříve než minulý týden, tak se nestrachujte. A pokud jde o tu eh, politiku v oblasti eh, vesmíru, tak jde o to, eh, ne, že by nebyl na radě zájem o GMS, ale valná většina zemí žádá, aby financování GMS probíhalo v rámci stávajícího rozpočtu. Jenom Polsko a Litva jsou pro návrh komise, aby se to financovalo mimo rozpočet. Především je důležité posunout se vpřed ale nalézt finance pro tento projekt, který je tak důležitý pro eh, pozorování země, eh, tak abychom mohli zkoumat klimatické změny a zlepšit eh, prostředí pro podnikání, zabývat se tím, co se děje v Havřice v Číně a jinde. Pokud jde o průtahy eh, platební eh, z komise, tak paní Ford má pravdu. My eh, tvrdě pracujeme teď na tom, abychom přijali směrnici o spožděných platbách. A pokud budou konkrétní případy, kde komise odložila platbu, prosím, dejte mi vědět. Protože pokud jsou to věci, které se budou týkat mého portfolia, našeho generálního ředitelství, tak já okamžitě zasáhnu. Moje soukromá kancelář je vám k službám. Nevím, eh, jestli eh, mě tlumočí. Říkal jsem, že pokud budou konkrétní eh, případy průtahu, dejte mi vědět a já okamžitě budu jednat, abych se pokusil vyřešit tyto problémy. Jdeme o dobré řešení. Pokud budou problémy, tak já budu pracovat na dobrém řešení. Pokud je o program Kosme, tak máme jenom 2,5 miliardy v návrhu rozpočtu. A samozřejmě bychom mohli tam zařadit ještě více eh, věcí, a mm, zařadit i rizikový kapitál. Paní Grostet se na to ptala, a paní de Castillo. Eh, Takže měli bychom eh, do toho dát více finančních záruk. A i za starého systému programu CIP jsme profinancovali 146 tisíc malých a středních podniků, které by jinak se nedostaly ke kapitálu. Takže s tím chceme pokračovat. Pokud jde o ten pákový efekt, tak eh, my můžeme zaručit s balíčkem Kosme, že mělo být k dispozici 25 miliard, ale pokud eh, dojde k nějakému dalšímu nárůstu u kosme, tak eh, do toho zařijeme, zařijeme například zařadíme některé věci, které byly dřív v CIP a, nechceme z toho vylučovat malé a střední podniky. A pokud je o konkrétní kroky eh, pro klíčové technologie a důležité suroviny, tak tady máme partnerství Hmm inovací, o které jsme se bavili. A to eh, se zaměřuje na recyklaci surovin a Evropský parlament se do toho bude moci eh, zapojit. A potom, pokud jde o konkrétní praktické otázky, tak tam bych vás eh, rád informoval, že do roku 2020 v oblasti eh, recyklování a nahrazování chceme eh, zahájit 10 inovativních pilotních akcí a chceme mm, vytvořit síť eh, znalostních center, která by pomohla vytvořit dynamický systém modelování a také aby lidé byli iniciativnější, pokud jde o spolupráci. A pokud jde o nanotechnologie, tak do října 2011, eh, tak tehdy komise přijala doporučení k nanotechnologiím a v tuto chvíli se zabýváme určitými technickými otázkami k výkladům a eh, nanomateriálu, tak abychom se rozhodli o metodách měření takže teď pracujeme na definicích nanotechnologií. A pokud jde o padělání, tak my pracujeme, a to je eh, zásadní eh, věc pro komisi, eh, není to vůbec snadné. Prostě otázka made in, vyrobeno v, tak to se řeší i na radě. S komisařem Barnierem jsme napsali dopis, prezident, eh, předsedovi Barosovi, aby eh, zvednul otázku eh, obrany našeho know-how. Já jsem pro vytvoření Evropské agentury, která ověří a posoudí otázky související se zahraničními investicemi. Stejně jako to dělají Spojené státy. komise, aby eh, zareagovala na eh, věci, které říkal pan Weber, přijala příslušný návrh a rada ji teď projednává. A to se týká reciprocity eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek. Máme tedy návrh, který podepsal komisař Barnier s komisařem De Chichtem, nejenom formálně, a nejenom formálně, ale i věcně jejich kroky podporuji. A jedna poslední věc, pokud jde o, uplatňování průmyslové politiky, tak my všechny věci, které eh, souvisejí s konkurenceschopností, eh, uplatňujeme v praxi. Členské státy to vítají a já chci, aby ty příslušné zákony byly přijaty okamžitě eh, do komise popsala ve své zprávě situaci v Evropě, ve vaší zemi, v Německu, byl ten návrh přivítán. Eh, místo předsedou vlády panem Resslerem, který chce podpořit kroky eh, komise v oblasti eh, zlepšování konkurenceschopnosti. Na ostatní otázky vám odpovím na jiném zasedání, někdy později. A má soukromá kancelář a mé generální ředitelství jsou vám stále k dispozici. Můžeme vám poskytnout všechny informace, které potřebujete a jak víte, tak já se rád s poslanci setkávám. Nezapomínejte, že jsem byl europoslancem 15 eh, let a komisařem jsem kratší dobu, takže si pořád myslím, že jsem spíš na vaší straně barikády. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Tak to finále eh, bylo eh, trochu zmatečné, ale jak víte, tady vždycky nastane tak trochu napětí před hlasováním. Takže děkuji vám za velice komplexní prezentaci a za vaše odpovědi a brzy s vámi zase uvidíme a hodně štěstí ve vaší práci. Dobře, takže se okamžitě pustíme do hlasování. Prvním bodem na pořadu jednání je zpráva Kalfin. prověříme si zařízení, abychom viděli, jestli je to správně, jestli máme správné počty. Kdo je pro toto spoždění? Kdo je pro spoždění? Kdo je pro spoždění? Hlasujeme. Otevírám hlasování. Allora, il ritardo, la... avete votato tutti? Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Manualmente. Come siamo a posto con i voti? Test, posto. Perfetto. Dicono... Jak to dopadlo? Zdá se, že nemáme příliš mnoho členů za jednotlivé frakce, takže začneme hlasovat o zprávě Kalfin. Libe 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 15. Kdo je pro? 15 a 16 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Libe 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 17 a 18 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. 19. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Libe 7. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Libe 8, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 28, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 29 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 30. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 31 a 32 společně. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Prověříme to, prověříme to. Návrh 34. Zahajuje hlasování. Máme o jednoho člena ALS navíc. Já jsem nehlasovala. Já jsem nehlasovala. Hlasování uzavřeno. 11 pro, 45 proti, zamítnut. A teď návrh 34 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 35 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 3. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Takže musíme hlasovat o návrhu 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 36. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 38. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 41. Ne, omlouvám se. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 42. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 43. Pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 44. Pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 45 a 49. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 45. První část pro proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 47 pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Libe 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se, přijat. Libe 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 58 a 59 společně pro, proti, zdrželi se, přijaty. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 a 63 společně pro, proti, zdrželi se, Přijaty. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. Liba 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Liba 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 65 a 66 společně pro, proti, zdrželi se, přijat. A potom 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 7 a 8 společně pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 9, ne 10, pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne, omlouvám se, byla to devítka. Takže devítka. Devět, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Deset, o tom už jsme hlasovali, jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijat. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď závěrečné elektronické hlasování. Hlasujeme. situace aperta. Hlasujeme, prosím. Pedi troppo, io ho già... Máme o dva členy EPP Navíc, já už jsem si vytáhla kartičku. Jeden člen ELS navíc. Už je to v pořádku, takže hlasování je uzavřeno. 50 hlasů pro, 7 proti. 51 pro a 7 proti. Takže zpráva byla přijata a blahopřejeme zpravodaj. A přejdeme na druhou zprávu, druhé hlasování, což je zpráva Hercog. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, Prověříme to? Co chcete prověřit? 45. Dobře, návrh 45. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 35 pro, 24 proti. Přijat. Děkuji. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. 50 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnut. 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 61 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to. Prověříme 61. Hlasujeme o návrhu 61. Hlasování je uzavřeno. Máme o jednoho socialistu víc tentokrát. Takže hlasování uzavřeno 31 pro, 28 proti, byl přijat. Teď 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 66 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. 70 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 77 pro, proti, zdrželi se, přijat. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 81 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 82 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 83 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 84 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Prověříme. Prověříme 84. Hlasování je uzavřeno. Zase máme o jednoho z ELS navíc. 32 pro 27 proti byl přijat. 87 pro, proti, zdrželi se, přijat. 88 pro, proti, zdrželi se přijat, 90 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme to. Návrh 90. Nevěděla jsem to pořádně. Takže kontrolujeme návrh 90. Hlasování uzavřeno. Čtyřicet jedna pro, 18 proti. Byl přijat. 91 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 103 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 106 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 107 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 108 pro, proti, zdrželi se, přijat. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 112 pro, proti, zdrželi se, přijat. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 116 pro, proti, zdrželi se přijat, 117 pro, proti, zdrželi se přijat, 118 pro, proti, zdrželi se přijat, 119 pro, proti, zdrželi se přijat, 120 pro, proti, zdrželi se přijat, 122 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat, 124 pro, proti, zdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se, přijat. 131 pro, proti, zdrželi se, přijat. 132 pro, proti, zdrželi se, přijat, zamítnut. 133 pro, proti, zdrželi se, přijat. 134 pro, proti, zdrželi se, přijat. 135 pro, proti, zdrželi se, přijat. 136 pro, proti, zdrželi se, přijat. 137 pro, proti, zdrželi se, přijat. 138 pro, proti, zdrželi se, přijat. 139 pro, proti, zdrželi se, přijat. 140 pro, proti, zdrželi se, přijat. 141 pro, proti, zdrželi se, přijat. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 143 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 146 pro, proti, zdrželi se, přijat. 147 pro, proti, zdrželi se, přijat. 149 pro, proti, zdrželi se přijat. 150 pro, proti, zdrželi se přijat. 151 pro, proti, zdrželi se přijat. 152 pro, proti, zdrželi se přijat. 153 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 154 pro, proti, zdrželi se přijat. Zamítnut. 155 pro, proti, zdrželi se přijat. 156 pro, proti, zdrželi se přijat. 157 pro, proti, zdrželi se přijat. 158 pro, proti, zdrželi se přijat. 162 pro, proti, zdrželi se přijat. 163 pro, proti, zdrželi se přijat. 165 pro, proti, zdrželi se přijat. 166 pro, proti, zdrželi se přijat. 168 pro, proti, zdrželi se, přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, přijat. 170 pro, proti, zdrželi se, přijat. 171 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne, zamítnut. 172 pro, proti, zdrželi se, přijat. 173 pro, proti, zdrželi se, přijat. 175 pro, proti, zdrželi se, přijat. 176 pro, proti, zdrželi se, přijat. 177 pro, proti, zdrželi se, přijat. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 179 pro, proti, zdrželi se, přijat. 180 pro, proti, zdrželi se, přijat. 181 pro, proti, Zdrželi se přijat. 182 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 8 pro. Proti. Zdrželi se. To si prověříme. Osmička. Kontrolujeme osmičku. Kontrolujeme osmičku. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. 41 pro, 18 proti, takže to bylo vlastně jasné. Přijat. Osmička je přijata. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. Prověříme, prověříme jedenáctku. Hlasování je uzavřeno. 29 pro, 29 proti. Pro? Aha, takže 30 pro a 29 proti. Máme jeden hlas navíc pro. Takže přijat. To byla jedenáctka. Teď 12 pro, proti, zdrželi se přijat, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, 32 pro. Návrh 32 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 34 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 35 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Teď INTA Inta jedna pro, proti. Já myslím, že to bylo zamítnuto. Prověříme si to. Musíte pořádně zvedat ruce. Inta 2. Pro, proti zdrželi se přijat. Inta 3, ne, pardon, 4, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 5, pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 7, pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 8, pro, proti, zdrželi se přijat. Teď stanovisko 9, 9, 1, pro, proti, zdrželi se přijat. 9, 2, pro, proti, zdrželi se přijat. 9, 3, pro, proti, zdrželi se přijat. 9, 4, pro, proti, zdrželi se přijat. 9, 5, pro, Proti, proti, zdrželi se, přijat. 96 pro, proti, zdrželi se, přijat. 97 pro, proti, zdrželi se, přijat. 98 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď AFET 4 pro, proti, zdrželi se. Všechny návrhy AFET. Všechny návrhy AFET najednou, společně, až do čtrnáctky. čtyři až čtrnáct, čtyři až čtrnáct, to je pro, proti. Pane Čičestre, vy jste proti tomu, aby se hlasovalo o všech společně? Paní předsedkyně, já jsem byl pro hlasování společně, ale jenom 4 až 10, protože tam je mezera. Ano, máte pravdu, takže 4 až 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. A teď 12, pro, proti, zdrželi se, přijat. 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď 17, pro, proti, zdrželi se, přijat, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 24 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď závěrečné hlasování. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Zase máme o jednoho za ELS navíc. Dobře. Teď je to v pořádku. Hlasování je uzavřeno 47 pro, 10 proti, ne 11 proti a jeden se zdržel. Takže můžeme poblahopřát paní zpravodajce. Zpráva byla přijata. A teď přejdeme na zprávu pana Hadži Georgia. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 1, ne pro, proti, drželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 17 pro, proti, drželi se. Ověříme elektronicky. Takže ověřujeme sedmnáctku. Můžete hlasovat. 31 pro, 28 proti. Přijato. Osmnáct pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, drželi se zamítnuto. 20. Ověříme kompromis 2. Můžete hlasovat. Zavírám hlasování. 20 pro, 39 proti. Zamítnuto. 19 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 20 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 21 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 22 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 23. pro? Proti. Drželi se. Přijato. 24. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 25. pro. Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme 25. Končím hlasování. 32 pro, 27 proti. Přijato. Dvacet šest, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro, proti, drželi se. Zamítnuto, ověříme 27. Končím hlasování. 28. 29 pro, 31 proti, zamítnuto. 28. pro. Proti. Zamítnuto. Aspoň koordinátoři mohli pořádně zvedat ruku, jinak to není pořádně vidět. 29 pro, proti, drželi se, přijato. 30 pro, proti, drželi se, přijato. 31, ne pro, proti, drželi se, ověříme. Jsme u 31. Končím hlasování. Takže přijato. 32. pro. Proti. Takže se. Přijato. 33. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 34. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 37, kdo pro? Proti? Drželi se Zamítnuto. Ověříme. 37. U té zprávy není úplně, nejsou obvykle, úplně obvykle skupiny pro a proti, takže to musíme ověřit. 19 pro, 37 proti, takže zamítnuto. 38, dá pro. Proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kde pro. Proti, drželi se, přijato. 41, kde pro. Proti, drželi se, e, zamítnuto. 42 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Číslo 1, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 2, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 3, kdo je pro, Proti, drželi se zami přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti, drželi se přijato. Číslo 10 s ústně pozorným návrhem, kdo je pro? Proti, drželi se přijato. Číslo 11, kdo je pro? Proti, drželi se zamítnuto. Číslo 5, kde pro? Proti, drželi se Nevím. Ověříme pětku. Končím hlasování. 16 pro, 43 proti, zamítnuto. Číslo 6, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. A číslo 7, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Závěrečné hlasování. Můžete hlasovat. Máme jedno člena EPP navíc. Padesát jedna pro, 52 pro, 3 proti 4 se zdrželi, takže zpráva byla přijata. Gratuluji zpravodaj. Teď jsme u zprávy pana Šimanského. Kompromis jednak kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. Číslo 1, kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. Šest pro? Proti? Drželi se. Přijato. Sedm pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pět pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis dvě kde pro? proti, že se, přijato. Číslo 8, kdo pro, kom, pro zdrželi přijato. Ověříme osmičku. Končím hlasování. 28 pro. 29 pro, 30 proti, zamítnuto. Takže těsný výsledek. Číslo 12, kde pro? Proti, zamítnuto. 13 pro, proti, že se zamít, eh, přijato. Číslo 15 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato, 19 pro, proti, přijato, 20, kde pro, proti, přijato, 21 pro, proti, přijato, 22 pro, proti, drželi se zamítnuto, 23 pro, proti, přijato, 25 pro, proti, přijato, 24 pro, proti, zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se e, přijato, kompromis 3, kdo je pro, proti, přijato, kompromis 4 pro, proti, přijato, 29 pro, proti, zamítnuto 30 pro, proti, přijato, 32 pro, proti, přijato, kompromis 5 pro, proti, drželi se přijato 37 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 41 pro, proti, přijato 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato a nyní závěrečné hlasování, můžete hlasovat. jeden člen EPP navíc. Teď to je v pořádku. Výsledek je velmi jasný. 56 pro, jeden se zdržel, jeden proti, takže zpráva přijata a já gratuluji panu zpravodajovi. Teď jsme u zprávy Zuber 19 s ústním pozněcím návrhem. Paní Melkis, je tady ústní poznací návrh, je navržen kvůli právní formulace, jestli chcete, tak to eh, můžu přečíst, ale myslím, že to máte všichni uvedeno ve vašem hlasovacím seznamu. Děkuji, nikdo to nespochybňuje, takže číslo 19 je pro, proti. Zdrželi se přijato. 20 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 21 pro. Proti. Přijato. 5 nepro. Proti. Zamítnuto. 6 pro. Proti. Zamítnuto 22 pro, proti přijato 7, kde pro, proti, zamítnuto, 23 pro, proti, přijato, 8 pro, proti, přijato, 9 pro, proti, přijato, 24 pro, proti, zamítnuto, 25 pro, proti, Nejsem si jistá, věříme. 25. Končím hlasování. Zamítnuto. Deset pro, proti, přijato. Jedenáct a 26 dohromady, kdo pro? Proti. Přijato. 27. Pro. Proti. Přijato. 28. Pro. Proti. Přijato. 29. Pro. Proti. Přijato. 30. Pro. Proti. Přijato. 31. Pro. Proti. Přijato. 32. Pro. Proti. Přijato. 33. Pro. Proti. Přijato. 33. Pro Proti. Který chcete ověřit? 33? Takže ověříme 33. Končím hlasování. 33 pro, 25 proti. Přijato. 34 pro, proti. Přijato. 35 pro, proti přijato, 36 pro, proti přijato, 37 pro, proti přijato, 38 pro, proti přijato, 39 pro, proti přijato, 40 pro, proti přijato, 41 pro, proti přijato, 42 pro, proti Přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato 45 pro, proti, přijato 46 pro, proti, zamítnuto 47 pro, chcete věřit 46? Ověřujeme 46. Končím hlasování. 31 pro, 27 proti. Přijato. Čtyřicet sedm pro, proti, přijato, 12 pro, proti, přijato, 1 pro. Proti. Přijato. 13 pro. Proti. Přijato. 14 pro. Proti. Podle mě přijato. Ověříme. Zamítnuto. 24 pro, 30 proti. 15 za pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Dvě. Pro. Proti. Zamítnuto 16 pro, proti, zamítnuto 17 pro, proti, přijato 18 ne pro, proti, drželi se přijato. Konečné hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. 54 pro, 1 proti, takže eh, přijato a gratuluji pravodaji. Myslím, že jsme to probrali velmi rychle a teď můžeme projednat. Zprávu pana Kanciana. inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce. A dáme si na minutu přestávku. Ne? Mohli odejít ti, kteří chtějí odejít. E abbandonino l'aula. quelli che non sono interessati e abbandonino l'aula. Takže eh, ty z vás, které to nezajímá, prosím, aby opustili místnost. Prego, se tedy do práce. A slovo má pan Kančan. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já myslím, že téma, které dnes odpoledne eh, projednáváme, byť je to pouhé stanovisko, tak je to něco, nač eh, je třeba se soustředit a to cíleně, protože opravdu je to naším dnešním celodenním tématem. Hovoříme tady hodně o programu, ale Uvědomme si, že musíme najít dost peněz. Musíme najít dost peněz, abychom investovali do infrastruktury, abychom mohli dobře infrastrukturu postavit. Takže chceme-li podpořit grůst, pořád tady o něm mluvíme, tak eh, musíme pochopit, že nestačí o něm mluvit, ale je třeba vědět, kde a jak růst propagovat, prosazovat. Myslím si, že v tomto stanovisku jsou tři hlavní věci. Potřebujeme racionalizaci a koordinaci. Máme už celou řadu finančních nástrojů v Evropě. Máme pět různých programů financování. Velmi často na sebe navazují, ale eh, to, že se tak překrývají, vytváří nejasnosti a nejistotu mezi lidmi, kteří chtějí tyto nástroje používat, ať už jsou v soukromém sektoru nebo v veřejném sektoru. Takže potřebujeme i jasný přehled o všech těchto instrumentech a musíme znát jejich eh, vzájemné vztahy. Jedním exemplárním příkladem eh, zmatení je Evropský eh, fond pro energetickou efektivitu. A ten, když byl vytvořen, tak šlo o to doplnit zdroje v podobě grantů nebo uh, úvěrů, které by se uh, vlastně měly v, zpět splácet. A to jde vlastně proti cílům, které my si stanovujeme pro tyto fondy. Musíme eh, být pečliví eh, a změnit eh, filozofii, o kterou se finanční nástroje opírají. Nechceme prostě rozdávat jenom peníze plnými hrstmi, nejsme charita, ale musíme pro sazovat vhodné dělatelné projekty, které budou návratné. Začátek je obtížný a Evropská unie by měla vyjednat, Neměli bychom dávat peníze na projekty, které dávají smysl z ekonomického hlediska, ani z hlediska udržitelnosti, nebo životního prostředí, nebo sociální záležitosti. Druhá věc se týká malých a středních podniků. Dříve nám komisař Tajany eh, nás žádal, abychom věnovali pozornost eh, Bázel 3. A, eh, těm úrovním rizika, které se s tou třetí bazilií váží. Jak říkám, my tady všichni hovoříme o podpoře malých a středních podniků, ale jednáme vlastně na jejich dobytí. Takže ehm, a akce jako kosmy musí být eh, správně zaměřené. Musíme posoudit všechny iniciativy, které jsou tady na pomoc malých a středních podniků. jsou velmi důležité pro eh, hospodářský rozvoj Evropy. Musíme eh, zvýšit ten maximální práh eh, na úvěry v rámci kosme. A třetí věc, a to je pro mě velice důležitá a inovativní, je, že když hovoříme o nových finančních nástrojích, tak si uvědomíme, že prostě nakonec budeme mít stejně, eh, stejné množství peněz. Někteří lidé by rádi ty peníze okamžitě vynaložili, někdo by rád dostával peníze zadarmo, jako v minulosti prostě, jak se to rozdávalo dříve. A někteří lidé to chtějí posunout tak, aby dosáhli multiplikačního efektu prostřednictvím eh, záruk. Ale pořád hovoříme o těch samých penězích, nehovoříme o více eh, penězích. Jsou to ty samé peníze totiž. potom my tady eh, schvalujeme projektové obligace, které se týkají eh, rozvojových firm, eh, které potom budou moci jít na finanční trh a vydávat obligace zaručené Evropskou unii. Já jsem tohle vždycky podporoval. To je důležité opatření, které by mohlo zlepšit situaci. Nicméně to není hlavním cílem projektových obligací ti, kdo se obr- eh, obracejí na finanční trhy, nebo na trh finanční trhy, by se uh, obracet evropské instituce, tak aby se provedly eh, velké infrastrukturní projekty. Pan předseda Barozo sám říká, že potřebujeme Marshallův plán pro nové infrastrukturní projekty v Evropě. Pokud se podíváte na růstový plán pro Francii, tak tam nový prezident Oland říká, že potřebuje projektové obligace na nové infrastrukturní projekty. Aspoň tomu říká Holand. Potřebujeme eh, se dovědět tyto eh, signály. A podívejte se na hodiny. V tuto chvíli, kdy tady jednáme, tak tady eh, venku nám hoří. Situace je dramatická. A my pořád slycháme ta samá poselství eh, výstražná. A teď jde eh, o to, abychom ukázali dostatečnou eh, odvahu, abychom šli dál, abychom zajistili, že Evropa, kromě toho, že bude mít pilíř šetření, tak bude mít taky pilíř růstu, aby se mohla obrazit na, obrazit na finanční trhy. Takže doufujeme, že potlačí všechny ty velké eh, projekty, tak bude potřebovat velké investice do projektu. potřebujeme ne, aby se peníze rozdávaly prostřednictvím grantů, ale prostřednictvím úvěru. A potřebujeme peníze prostřednictvím veřejných, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Bez toho to se tady neobejdeme, protože jinak se nacházíme ve velice obtížné situaci. Jsme jako v takové e, zácpě a musíme e, podniknout velký krok vpřed, skok vpřed. No, my pořád vidíme, že je dost programů a je tady spousta teorie, ale praxe pokulhává. Protože máme problém, že není peníze na provedení projektu. Podívejte se na regiony, na členské státy. Tam nikde nezbývá ani euro. Takže už není možné dostat více peněz z rozpočtu, více se členské státy nechtějí zadlužovat. Evropská unie je tedy jediné místo, kam se ještě lze obracet pro peníze. Takže já vyzývám kolegy, nemůžete mít růst, pokud eh, nezískáte prostředky. Děkuji, pane Kančane, a nyní dávám slovo panu Prodymu. Ehm, pardon, omade kolega Peter Skinner. Um... Já mluvím eh, za Petra Skinnera který tady dnes nemůže být a omlouvá se. Chce poděkovat panu Kančanovi za veškerou práci na tomto stanovisku. Chce se omluvit za to, že tady dnes nemůže být, aby se zúčastnil této první výměny názorů. Pítr mě požádal, abych vyřídil některé z jeho prvotních úvah k návrhu stanoviska. Především by rád, kdybychom se zamysleli nad různými strategiemi pro finanční nástroje ve vztahu ke strategii Horizont 2020 a Kosme. Financování projektů pro vědy a technologie představuje základ pro podporu inovací v celé Evropské unii v nadcházejících letech. Musíme zajistit, že tyto zdroje se budou v plné míře využívat. Pítr by také chtěl zdůraznit význam nejenom krátkodobého a střednědobého financování, ale také dlouhodobých investičních struktur, které zajistí, že projekty budou udržitelné. Pítr vítá závěry pana Kančána v tomto ohledu. Pítr se těší na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji v nadcházejících týdnech. Děkuji vám. Já jsem jen chtěla využít této příležitosti a říct něco i za sebe, ale to mohu udělat později. Hlásí se o slovo někdo další? Ne? Pane Kančane. Já se omlouvám, pane Prody. Vy jste chtěl něco říct sám za sebe. Ano, já jsem domluvil za pana Skinnera a chtěl bych si sám vzít slovo, aby řekl sám něco za sebe. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Já jsem jen chtěla zdůraznit, jak už to vlastně řekl i pan Kančán, nakolik důležité je urychleně začít využívat tyto finanční nástroje. A rád bych především zdůraznil, nakolik důležité je to pro vesmírné infrastruktury. Já myslím, že všechny tyto návrhy, které se teď uvádějí do praxe, představují skutečné evropské struktury. A vzhledem k jejich povaze dochází k určitému spoždění mezi výdají, výstavbou a potom příjmy, které z toho mohou plynout až poté, co jsou satelity na oběžné dráze. Takže je zřejmé, že na to musíme pracovat protože tu infrastrukturu je nutné vybudovat. My nechceme, aby se tyto stavební programy pozdržely, ty jsou naprosto zásadní. Pokud chceme dokončit naši práci na Evropském vesmírném programu, potřebujeme investice do základní infrastruktury. Musíme zajistit, že budeme mít i finanční prostředky. Musíme být opatrní, abychom nestráceli čas. Ty finanční prostředky potřebujeme letos. A musíme pracovat proticyklicky. Takovýto postup je také naprosto zásadní, protože to mimo jiné znamená finanční investici, investici likvidity do evropské průmyslové tkáně. A to může mít velice důležitý dopad na další odvětví a může to také podnítit další činnost. A proto je zásadní, aby se tyto věci dělaly. A já vám chci připomenout zejména to naprosto nepochopitelné rozhodnutí, které znamenalo odklad systému GMES. Zdá se, že teď dochází ke spoždění a v podstatě k diskriminaci proti GMES v porovnání s jinými programy. Takové třeba Cezar, Galileo. Ty programy jsou všechny stejně důležité a mohou pomoct dostat, Evropě dostat se na popředí, ale pokud se to spozdí třeba o dva roky, tak my v tom závodě prohrajeme a ztratíme schopnost skutečně stát na čele v oblasti těchto technologií. A proto vyzývám komisi, vyzývám radu, aby zabránili diskriminaci vůči GMES. Rada musí pochopit, že toto je evropská infrastruktura. Bude to mít obrovskou přidanou hodnotu. Jsou to bez pochyby velice důležité projekty. Děkuji. Děkuji. Pan Odí. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že mi dělá starosti současná situace. Já nemám žádnou celkovou představu o tom, co vlastně komise navrhuje, pokud jde o obsah a konkurenceschopnost vzhledem k současné konkurenční situaci ve vztahu k Číně, Indii a Brazílii, protože tam jsou obrovské investiční programy na jejich území. A já myslím, že je zjevné, že nám chybí velké investiční programy do infrastruktury. Návrhy komise jsou naprosto vzdálené tomu, co potřebujeme. My musíme zajistit, že náš kontinent bude normálně konkurenceschopný. Ale zřejmě potřebujeme milion nebo milion a půl. Abychom byli ještě více konkurenceschopní. Už máme od pana Barasa dokument EU 2020, ale chybí tam jeden prvek. A totiž investiční program. třeba maximálně jsou určité prostředky, které už jsou k dispozici. Já mám několik návrhů v tomto smyslu, eh, ale musíme si vědomit, že ty eh, peníze, které získáme, jsou ty, které hlavně ušetříme. A musíme si vědomit, že programů, kolikrát jich je třeba 15, bez toho, aby se pořádně koordinovali. Je tady, eh, jsou tady stovky eh, budov eh, a různých zastoupení a úřadů, kolikrát nejsou schopny skordovat ani základní kancelářské potřeby. A ty úspory, které můžeme udělat ve všech těch, na všech těch úrovních zprávy, a když si také přečteme zprávy kontrolních úřadů ve všech 27 členských států, včetně Evropského účetního dvora, tak si myslím, že těch úspor je spousta, bez toho, abychom se dotkli suverenity. Jsou to miliardy, které bychom místo toho mohli věnovat na užitečné investice, těm inovacím. Navrhuji, abychom se nechali udělat eh, srovnání, jak státy ve 21. století chtějí eh, financovat, eh, ať už to jsou vodovody, elektřina. Například my jsme ve Francii provedli elektrifikaci venkova prostřednictvím velmi malé daně nebo daňové přirážky, toho si spotřebitelé ani nevšimli a přitom se z toho dalo financovat elektrifikace celého venkova. Teď už ani nevíme, komu ta infrastruktura kolikrát patří, jestli patří těm původním provozatelům, ať mluvíme o telekomunikacích, o plynovodech, vodovodech a tak dále, takže to vede ke zmatku. Kolikrát by stačilo udělat malou přirážku k cenám běžných produktů a toho bychom mohli čerpat finance na budování nebo udržování infrastruktury. Eh, protože to také spotřebitelé potřebují, aby všechny sítě fungovaly tak, jak mají. Kromě toho eh, jde o například dálnice, které jsou také soukromé vlastnictví a přitom eh, a ti majitelé je nejsou schopni rozvíjet. Myslím, že bychom měli mít globální pohled eh, společně s čínskými státy na to, jak můžeme provádět tyto velké infrastrukturní projekty a jak co nejúsporněji eh, tyto finance eh, na to sehnat. Já vím, že se možná mluví o vítězi francouzských voleb, ale on přece neudělal nic jiného, než se, že převzal ty návrhy komise v této oblasti. Minimálně si aspoň přečetl. Uh, ale eh, já si myslím, že bychom si měli udělat eh, přehled o všech těch projektech, které je potřeba udělat a potom se zamyslet společně nad tím, jak je financovat a měli bychom být kreativní. To, co se tady teď eh, navrhuje ve všech těch různých sdělení komise, v tom vůbec máme globální přehled. Je tady strategie do roku 2020, to je možná taková syntéza, ale jinak, co se týče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 podstatě to nemůžeme nějak vylepšit, můžeme tam možná několik věcí eh, upravit, eh, se týče úsilí o nevace, možná, že by bylo dobře tam ještě doplnit. V tom současném kontextu je, že ty eh, výdaje na to musí být racionální. Velmi často také právní rámec není dostatečný a o to jde podnikatelům především. Eh, peníze by se neměly eh, rozstřišťovat mezi různé programy. Dnes dopoledne například eh, jsme tady vedli diskusy se zástupci malých a středních podniků, kteří říkali, že ty výdaje potřeba kontrolovat, ale nemělo by to vést do absurdit, Eh, nemá cenu eh, posílat nějaké dopisy eh, nebo kontroly na 20-centové částky. Je potřeba se vyhnout absurdita. A potom jsme si také mohli všimnout, že se hodně volá po zárukách, aby bylo možné financovat inovace, protože inovace nevynášejí prospěch Eh, jen tak přes noc eh, inovace je potřeba financovat eh, dlouhodobě, dát si dostatek času na to, aby to inovativní řešení mělo šanci na přežití a proto je potřeba úsporně zacházet s prostředky a přitom také racionalizovat výdaje a kontrolovat je inteligentním způsobem. Děkuji. Nibler. Äh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Kančanovi za eh, skvělou zprávu. Myslím, že tam uvádí všechny podstatné věci. V podstatě je tam možná jenom jsem tam něco zkonkretizovat, ale jinak eh, nemá cenu k tomu něco vážně dodávat. Ta současná diskuze je velmi zajímavá. Já bych se k tomu chtěla vyslovit. Máme tady obrovskou potřebu investic v Evropě, protože ta infrastruktura není taková, nebo v takovém stavu, že bychom si mohli říci, že eh, by umožňovala eh, dokončení eh, vnitřního trhu, ať už jde o širokopásmé připojení železnice, silnice, ať už jde o výzkumnou infrastrukturu. Ta potřeba je dále rozvíjet je obrovská. a máme-li vytvořit jednotný eh, trh, a tam souhlasím s panem Odym, eh, tak je potřeba si u toho udělat eh, globální přehled. A s tím máme v Evropě velký problém, protože se děje řada věcí. Kolikrát z to Evropě selže už jenom proto, že neexistuje daňová, evropská daňová kompetence a není možné Eh, z evropských daní tyto projekty financovat a přitom by to nemuselo být moc. A proto si myslím, že je správné, abychom se společně s komisí zamysleli nad tím, odkud mohou tyto finance přijít, eh, včetně různých záruk, EIB a, a dalších, abychom přilákali kapitál na tyto projekty. Klíčová otázka je podle mě, jak přilákat soukromý kapitál, se zamyslet nad tím, co motivuje invest, investory k tomu, aby eh, eh, dali k dispozici prostředky na infrastrukturu a myslím, že z těch odpovědí na tyto otázky bychom potom měli vycházet a snažit se mm, to potom nasměrovat na ty infrastrukturní projekty, o které Takže ještě jednou děkuji panu Kančanovi a panu Prodymu bych chtěl říci, že s vámi úplně souhlasím. V tom smyslu, že nesmíme si nechat uniknout eh, ty příležitosti, které máme například u Galileo a u dalších projektů, pokud nebudeme schopni prostřednictvím našeho společného rozpočtu tyto věci financovat, tak eh, nám ta mm, příležitost eh, unikne mezi prsty a k tomu by rozhodně nemělo dojít právě u Galila. Musíme zajistit eh, jeho další eh, rozvoj, protože to je jedna, jedinečná šance něco vybudovat eh, na evropské úrovni. Zbytek světa nespí, ale dělá něco podobného a já si myslím, že by pro nás bylo velmi dobře, kdybychom právě na tomto místě nešetřili, a postarali se, postarali se o ty finance. Grazie. Děkuji vám a nyní pan Kančan, aby nám odpověděl. Bylo by zajímavé vyslechnout si i komisi, ale za komisi tady nikdo není. Komise už odešla. Bylo by zajímavé vyslechnout si i komisi, protože některé moje otázky byly učeny právě komisi, ale možná, že by se to dalo komisi vyřídit. A já bych rád věděl, co si komise o některých těch věcech myslí, co si myslí o tomto stanovisku. Nicméně, kromě toho, podle mě není zase tolik eh, poslanců na této diskuzi, nicméně poslechl jsem si všechno, co všichni říkali. Prakticky každý se zmiňoval o těch naléhavých záležitostech a tady mám na mysli především to, co říkal pan Ody. Já chápu jeho politickou argumentaci a souhlasím s ním. On mluví o racionalizaci toho, co už máme, a o tom, že bychom do budoucna měli mít velké investiční programy, velké infrastrukturní projekty. Pokud se domníváme, že rozpočtové zdroje těch 40 miliard plus 10 z fondu soudržnosti, pokud podle nás těch 40 miliard z rozpočtu a 10 milionů z fondu soudržnosti stačí na podporu těch programů, aby se posunuli ku předu, abychom mohli postoupit s implementací těchto projektů, abychom posílili konkurenceschopnost. Já myslím, že jsme něco někde nepochopili. Někdo jiný nebo nějaký členský stát vyrovná tu chybějící částku, nevím. A myslím, že jsme na nesprávné adrese. Podle mě ty projekty infrastruktury schválíme, rozhodneme se o nich, ale zůstává to na papíře. Ty projekty v oblasti infrastruktury zůstávají jenom na papíře. Máme je, ale nikdo je neimplementuje. Ale pokud dokážeme racionalizovat zdroje, pak bychom snad byli schopni získat i nějaké finanční prostředky. Ale kolik na to máme času? Jak můžeme ty prostředky získat? Je možné, že za deset let uvidíme nějaké výsledky. Ale já myslím, že konkurenceschopnost a ekonomika nám vysílají určitý signál, naléhavý signál. Průmysl a ekonomika na teď dávají najevo, že ty projekty musíme realizovat teď, musíme je spustit zítra. Ty velké projekty potřebujeme hned zítra. Já jsem byl s paní Nýblerovou v Spojených Arabských Emirátech. Mluvili jsme o širokém pásmu. My mluvíme o 20 megabitech, oni mluví o 120, 140 megabitech. A to má k dispozici 80 jejich uživatelů. O tom se nám v Evropě vůbec ani nezdá. O takových věcech se nám v Evropě ani nezdá. Takže když slyším takové věci z jiných částí světa, vidím, že věci se daly do pohybu a my zůstáváme pozadu. A nám jde dobře jenom stárnutí. V tom máme asi rekord. Evropa stárne rychle, ale to je něco jiného. Tam překonáváme všechny rekordy. Ale já myslím, že se musíme opravdu snažit, všichni se musíme snažit, aby se zajistilo, že ty investice opravdu budeme mít. A pokud je o investice do vesmírné politiky, ano, souhlasím s panem Prodym. Můžeme mluvit o vesmírné infrastruktuře, o Galileo, o GMES. Je to propojené, musí to jít ruku v ruce. Není možné, abychom postoupili dál s Kalilem a zapomínali na GMES. Musí to jít ruku v ruce. A musíme se také zamyslet nad tím, jaké prostředky na to dáváme. Já myslím, že můžeme mluvit i o partnerstvích veřejného soukromého sektoru, o projektu Jednotné nebe, o Cezaru. To jsou další důležité věci. pak máme dopravu, energetiku, telekomunikace, všechny tyto projekty v oblasti infrastruktury, o tom už jsme mluvili. Podle mě je to jednoduchý výpočet. Já jsem se díval na čísla komise. Já myslím, že potřebujeme 1500 miliard eur na tyto projekty. Ale jak získat odpovídající prostředky od soukromého sektoru? Musíme se zamyslet nebo když se zamýšlíme nad jakýmikoliv projekty v oblasti infrastruktury, prvním grantem z první společnosti nikdy nezafinancujete celý projekt stoprocentně. Když máte z jedné třetiny veřejné prostředky, tak získáte i někoho ze soukromého sektoru. On tu investici podpoří. Takže máme 1500 miliard. Kdybychom získali 500 miliard z veřejného sektoru, připojil by se k nám i soukromý sektor. Dal by nám ty druhé dvě třetiny. Samozřejmě 500 miliard je mnohem víc, než máme v rozpočtu. Ale tady potřebujeme kvalitativní skok vpřed. Nestačí si to nějak zdůvodnit. Musíme se zamyslet nad penězi pro projekty v oblasti vývoje do budoucna. Dnes jsme ve velice obtížné situaci a měli bychom o těchto věcech neustále mluvit i na regionální úrovni, na národní úrovni a na evropské úrovni. Abychom našli nějaká řešení, abychom si navzájem pomáhali i s koordinací a abychom našli nějaké úspory, když to půjde. Musíme zvýšit výdaje na vývojové projekty a musíme ušetřit jinde. Nemůžeme se nechat jenom ten současný systém, to znamená recesi a úspory. Ne, musíme zvýšit HDP. A podle mě se to dá udělat na základě tohoto důležitého přístupu. My prostě ty projekty infrastruktury musíme realizovat. To je víza, před kterou Evropa stojí a my se jí musíme urychleně postavit. Musíme přestat mluvit o růstu, pokud růstem máme na mysli jenom status quo, dokončení jednotného trhu, běžné činnosti běžným způsobem. Ne, my teď nejsme v obyčejné situaci. My potřebujeme kvalitativní krok vpřed musíme k tomu mít odvahu. Děkuji. Děkuji, pane Kančane. Ráda bych vám připomněla, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je ve středu 23. května v poledne. A hlasovat se bude ve výboru 19. června. A do rozpočtového výboru to bude 12. července. A potom to e, budeme projednávat na jednom z plenárních zasedání v září. A ještě mi zbývá jedna informace. 29. května od 3 do 16.30 budeme mít společné slyšení s výborem pro regionální záležitosti o programu Horizont 2020 a regionálních otázkách. A výbor se sejde 30. a 31. května. Dopoledne i odpoledne. Takže v běžnou dobu. Děkuji vám za spolupráci a přeji pěkný večer.